Proto bychom vám chtěli vyjádřit naši podporu a vítáme vás v Evropském parlamentu. A nyní už dovolte přistoupit k hlasování. Sí, signora Roncelli. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte jenom eh, vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím rady eh, odmítnout zprávu Estrela o na o mateřské dovolené. Mluvím tady teď jménem řady evropských rodičů, kteří jsou a budou znepokojeni tímto rozhodnutím rady. Nemohu eh, uznat toto rozhodnutí, odsuzuji ho a Eh, říkám si, k jaké Evropě směřujeme. Odmítnutí tohoto, eh, této zprávy je rozhodnutím proti evropským rodinám a budoucím rodinám v Evropě. Děkuji vám, paní Rončeli. A nyní přistoupíme k hlasování eh, o zprávě pana Begeho o využití prostředků z Fondu Solidarity, konkrétně kvůli povodním v Portugalsku a bouři ve Francii. Jedná se o jedno jediné eh, jmenovité hlasování. Potřebujeme kvalifikovanou většinu. Můžete hlasovat. Se cierra votación. Končím hlasování. Tento návrh byl schválen. Nyní budeme hlasovat eh, o zprávě Surian, návrh opravného rozpočtu. Je to jednotné jediné hlasování a to jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Se cierra votación. Ještě jednou končím hlasování a tento návrh je rovněž přijat. A nyní hlasujeme o řadě zpráv paní Matera o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Začneme tím, které se týká Slovinska. Je to e, jediné hlasování a to jmenovitě potřebujeme kvalifikovanou většinu. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Tento návrh je schválen a stejné téma. Nyní se to týká ovšem regionu Heidelbergu. Je to jediné jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování a i tento návrh je schválen. Stejné téma, automobilový průmysl v Polsku, je to opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Opět potřebujeme kvalifikovanou většinu. Končím hlasování. Návrh zprávy byl schválen. Nyní stejné téma týkající se španělska textilního průmyslu, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Se cierra votación. Končím eh, hlasování. Návrh je schválen. Opět tajné téma týkající se eh, Španělska a konkrétně eh, komunit Benedikty Valencie. Můžete hlasovat eh, a to jmenovitě. Končím hlasování. Návrh je schválen. Stejné téma týkající se eh, oblasti přírodního kamene opět eh, v komunitě Valencie. Můžete hlasovat jmenovitě, prosím. Se cierra votación. Končím hlasování. Návrh je přijat a pokračujeme se stejnou záležitostí. Tentokrát se to týká, týká Learu ve Španělsku, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní stejné téma přecházíme ovšem k Polsku, k Poznaní. Hlasujeme opět jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím toto hlasování. A i tento návrh je eh, schválen. Děkuji paní eh, Matera. Jsem si jist, že všichni, eh, kteří budou čerpat tyto prostředky, jsou velice rádi. A nyní přecházíme ke zprávě pana Moraese o rozšíření oblasti působnosti směrnice 109 z roku 2003 o osobách požívajících mezinárodní ochrany. Je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat, prosím. Se cierra votación. Končím hlasování a tato zpráva je přijata. Přecházíme dále ke zprávě paní Grisbeck, která se týká dohody mezi Evropskou unii a Gruzií o usnadnění udělování víz. Je tady jediné jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Ah, no no a Pardon, není to uh, jmenovité hlasování. Toto není jmenovité hlasování, je to pouze jediné hlasování o zprávě Grisbeck, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A nyní přecházíme ke zprávě paní Zaniky o nástrojích rychlé reakce Evropské unie. Tady máme to jmenovité hlasování. Jediné hlasování můžete hlasovat, prosím. Se Cierra votación. Končím hlasování a tato zpráva je přijata. A nyní přecházíme ke zprávě paní Swinburne o regulaci obchodování s finančními nástroji. Máme tady jediné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A přecházíme dál ke zprávě paní Gomeš o posílení chemické, biologické, radiologické jaderné bezpečnosti v Evropské unii. Paní Gomeš má slovo. E chemické, biologické, radiologické a jaderná rizika jsou také spojena s teroristickými atentáty, s různými eh, příhodami v průmyslu a s přírodními katastrofami. Eh, toto nezná žádné hranice a dochází k eh, obrovským škodám a poničení struktur eh, životního prostředí a také zdraví lidí. Musíme si připomenout například případ v Maďarsku před nedávnou dobou s únikem jedovatých látek Dále balíčky, které byly rozesílány s třeskavinami do nejrůznějších států Evropské unie a Spojených států. Je velice rozhodující, abychom združili své síly eh, proti eh, takovýmto akcím a předcházeli takovýmto útokům, katastrofám, katastrofy, abychom včas odhalili a nalezli pomoc. Potřebujeme ovšem správný mechanismus eh, pro předcházení takových, takovýmto katastrofám. Evropský parlament to doporučuje, abychom měli něco takového jako civilní ochranu. Je zapotřebí zesílit spolupráci. To, co bylo v roce 2000 již akceptováno radou, to je slabé pravidlo, zatím také všechny státy toto neimplementovaly. Je třeba, eh, abychom mysleli právě na slabé články, abychom celý řetězec neporušili. K eh, čemu dochází? Je zapotřebí mít řádný monitoring a plány by měly být také realizovány. Jde o civilní obranu, ochranu občanů, eh, jde o prevenci, odhalování a také řešení v případě takových katastrof. Příslušné úřady eh, musí realizovat akční plán a takový plán je opravdu šancí, kterou bychom měli využít, eh, také využívat solidarity, která je zakotvená v Lisabonské smlouvě. Děkuji. Děkuji paní Gomez za toto prohlášení a nyní budeme mít jediné hlasování eh, ohledně této zprávy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prosím. Eh, bylo přijato. Nyní se dostáváme ke zprávě eh, pana Manesku. Jedná se o řádnou zprávu o regionální politiku Evropské unie. Je to jmenovité hlasování. Prosím, hlasujte. Se cierra, se cierra votación. Hlasování je ukončeno. Eh, přijato. Nyní se dostáváme Eh, k další zprávě, a to eh, pana eh, Garcia Consegera. Jedná se o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví. Kdo je pro? Proti zdržel se při, zpráva přijata. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnut. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tím Hlasujeme o návrh pozměněném znění. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní eh, na závěr hlasujeme jmenovitě o eh, legislativní usnesení. Se cierra la votación. Hlasování je ukončeno. Zpráva byla přijata. Dámy a pánové, nyní máme zprávu eh, paní Matě. Jedná se o celou řadu pozměňovacích návrhů. Chtěl bych vás požádat o to, abyste jasně hlasovali vyhnutím ruky, abyste uprostřed hlasování se neunavili. Měli byste být fit pro celé hlasování a jasně dáte znamení rukou, jinak to bude trvat příliš dlouho. Hlasujeme o zprávě týkající od paní Matěje. Jedná se o sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce ve členských státech. Nyní máme nejdříve blok 36 pozměňovacích návrhů. Prosím. Přijato. Nyní se dostáváme k celé řadě pozměňovacích návrhů. Výboru začínáme pozměňovacím návrhem číslo 13. Pro, proti, zdržel se. Přijat. Ano, tak to ještě jednou přeskoumáme, přes, prověříme pozměňovací návrh číslo 13. Hlasování je ukončeno, proto jmenovité hlasování. Přijato velkou většinou. Pozměňovací návrh 16, jmenovité hlasování, prosím. Se cierra votación. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ještě to ověříme elektronicky. Hlasujeme o 17. Můžete hlasovat, prosím. Yo creo que está aprobada, pero bueno. Se cierra votación. Končím hlasování. A tento návrh je schválen. Nyní hlasujeme o 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Opět to ověříme. Zahajuji tedy hlasování o návrhu číslo 18. Začíná nám to špatně. Končím hlasování a návrh číslo 18 je schválen. Nyní návrh číslo 19. Kdo je pro? Prosím ruce nahoru, kdo je proti. Zdržel se někdo? Raději to opět to věříme elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu číslo 19. C'est difficile parce qu'il y a une différence de 6 votes, 7 votes. Hein? Se cierra votación. Končím hlasování. Vidíme, že tento návrh je zcela jasnou většinou přijat. Není 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Přecházíme k návrhu číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh číslo 51. Kdo je pro? Pro. Ještě jednou ruce nahoru. Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Dobře, tak v tom případě to ověříme elektronicky. Hlasujeme elektronickou návrhu 51. Končím hlasování a návrh je skutečně přijat. Nyní přecházíme k 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o 65. a to jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a vidíme, že tento návrh je zcela jasně přijat. Nyní 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh číslo 74, kdo je pro? Chcete to ověřit? Dobře, ověříme to. Elektronicky hlasujeme o 73. Můžete hlasovat. Já había dicho ¿no? Sí, si <laughs> Se cierra votación y... Končím hlasování a skutečně návrh je zamítnut. A nyní 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. A nyní se dostáváme k 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to je schváleno, ale pro jistotu to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Se cierra votación. Končím hlasování a vidíme, že návrh je schválen. A nyní návrh číslo 22. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo zamítnuto? Nyní budeme hlasovat o 90. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno? A dále Přistupujeme k hlasování o návrhu 30. Je to jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh číslo 30 je zamítnut e, a proto budeme hlasovat o návrhu číslo 91 a opět toto jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Se cierra votación. Končím hlasování. Návrh je schválen. Nyní hlasujeme o 119 a to jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Se cierra votación. Končím hlasování. Návrh je zamítnut a přecházíme tedy k 31. a to jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh je schválen a tak nám odpadá 113. Přecházíme nyní k jmenovitému hlasování o návrhu číslo 120. Se cierra votación. Končím hlasování. Návrh je zamítnut a tudíž přecházíme eh, k hlasování o 32. Je to opět jmenovité hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen a tak nám odpadá 114. Tímto hlasujeme o 34 a to jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh je schválen a tím pádem odpadá 115. Dále hlasujeme o návrhu dvou stejných návrzích o 36 a 121 a hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Tyto návrhy jsou přijaty. Nyní hlasujeme o návrhu 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odpadá nám 43. Přecházíme k návrhu 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo, raději to ověříme elektronicky, můžete hlasovat o návrhu 93. Končím hlasování. Návrh 93 je zamítnut. Přecházíme k návrhu 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že návrh byl schválen. A nyní 95 ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, myslím, že to je schváleno. Tím nám odpadá 48. A nyní hlasujeme o 50. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní hlasujeme o 96, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, raději to ověříme elektronicky, ale myslím si, že to je zamítnuto. Zahajuji tedy hlasování, hlasování k 96. Končím hlasování. A skutečně měl jsem pravdu, návrh byl zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel, zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Tím pádem odpadá 54 a hlasujeme o 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Budeme hlasovat o návrhu 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím si, že návrh je zamítnut, ale pro jistotu to ověříme. Elektronicky hlasujeme o návrhu 99. Se cierra votación y la noven... Končím hlasování a vidíme, že 99 byla schválena. Dobře, a nyní návrh číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odpadá tedy 57 a my hlasujeme o 101, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Myslím si, že návrh byl schválen, ale raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 101. Končím hlasování. Vidíme, že tento návrh byl schválen. Nyní hlasujeme o návrhu 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pan Esperony si žádá slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Mohli bychom možná ještě ukázat na ceduli také seznam těch pozměňovacích návrhů. Sí, señor están viendo lo que pasa. ¿eh? Ano, pane Speroni, e, my to právě řešíme. pantalla, usted lo ve? Sí, sí, Dobře, takže můžeme e, pokračovat a budeme hlasovat o návrhu 103. Se cierra votación. Končíme jmenovité hlasování. Vidíme, že návrh je schválen. Nyní návrh 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno a tím nám odpadá 67. Hlasujeme o 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky, takže hlasujeme o návrhu číslo 107. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní návrh číslo 108. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 109, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh je přijat. A tudíž odpadá návrh 68. Nyní návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 111. Mm, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 111 je schválena a proto odpadá 69. Hlasujeme o návrhu 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Poprosím eh, všechny, aby eh, zvedali řádně ruce. Přecházíme ke 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 77, jmenovité hlasování, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh 77 je schválen a tudíž nám odpadá návrh 116. My budeme hlasovat o trojce, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Tudíž hlasujeme o návrhu 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Tak hlasujeme o návrhu 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní budeme hlasovat eh, společně o 11 a 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pardon, omlouvám se. Schváleno. Schváleno, ještě jednou opakuji schváleno. A nyní hlasujeme o 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A tak hlasujeme o návrhu 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Raději to ovšem ověříme, budeme tedy elektronicky hlasovat o návrhu 82. Končím hlasování. Návrh je skutečně přijat. Nyní 117 jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 117 je zamítnutá a tudíž hlasujeme o návrhu 83. Je to opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh 83 je přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 118, je to jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 118 je zamítnuta. Nyní budeme hlasovat o návrhu 84. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 85, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Teď 86, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Odpadá tedy návrh číslo 14, nyní hlasujeme o návrhu 87 a je to jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Se cierra. Končím hlasování. Návrh 87 je schválen. Nyní hlasujeme o návrhu 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o celém návrhu v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Pro jistotu to ověříme. Já myslím, že to ověříme elektronicky. Hlasujeme o celé zprávě v pozměněném znění. Končím hlasování.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 Tak vzhledem k tomu, že návrh po změněném znění byl zamítnut, dám slovo Evropské komise. Pane komisaři, máte slovo. Pane komisaria, pardon. Paní komisařko, pardon. The last one? Come on. What's the last one? What, what do we take? Um, Mr. Mr. Pre... Vážený pane předsedo. Jistě, jste si vědom toho, že jsem zde pouze proto, abych naslouchala, abych viděla, co se děje. Bylo mi řečeno, že zde mám zůstat a že mám kolegiu komisařů předat signál. Je to jasný signál. Ano, tento signál předám kolegiu komisařů. Jistě bude to objektivní signál. Musíme vzít potaz to, že došlo k jasné akci, pane předsedo. Můj kolega ovšem po této diskuzi v kolegiu se opět vrátí do Evropského parlamentu. Děkuji. Bien, por consiguiente, eh, la propuesta se devuelve. Dobře. A návrh eh, tedy eh, bude poslán zpátky komisi. Ahora vamos al informe. A nyní budeme eh, pokračovat v hlasování dále. Eh, žádá si někdo slovo? Señor presidente. Vážený pane předsedo. Na základě článku 175 a 56 potřebujeme jasně zjistit, zda Evropská komise opětovně předloží tento návrh, protože toto není automatická záležitost. Komise nám musí jasně říci, zda stáhne tento návrh, nebo zda ho předloží parlamentu ještě jednou. Yo, yo señor Cercas, de las palabras de la señora comisaria, he deducido, he deducido. Nyní bych opět rád poprosil komisi, zda, my jsme totiž hovořili o tom, že samozřejmě to zašleme zpátky komisi, ovšem nyní ještě jednou poprosíme paní komisařku, aby objasnila, aby nám objasnila pozici komise, aby nám objasnila, k čemu dojde. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Tiene usted la palabra. Děkujeme, máte, máte slovo. Paní komisařko, máte slovo. Merci, monsieur le président. Écoutez-moi, <clears throat> je, je suis quand Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já skutečně mě to překvapuje. Opravdu mě to překvapuje. Déjà, nous, nous sommes en négociation. Probíhají přece jednání rok probíhají jednání k tomuto textu. My jsme našli dohodu s liberály, ovšem na poslední chvíli jsem najednou zjistila, že došlo ke hlasování, které bylo totálně protišlo proti těm dohodám, které jsme měli. Je découvre que les Z liberály, nebo ty zdá se, že ty dohody prostě vůbec nebyly dodrženy. Najednou se ocitáme na plenárce s dohodami, které nebyly dodrženy. Další záležitost. Pan Serkas navrhuje, abychom... Promiňte, já bych opravdu ráda promluvila, jinak to k ničemu nebude. Socialisté navrhují následující věc. Le groupe socialiste, monsieur Sarka... Socialisté a především pan Serkas navrhují následující věc, aby komise opětovně předložila návrh. Ovšem, pane Cerkasi, vždyť to je rok, co o této záležitosti diskutujeme. A vy zde navrhujete určité věci, už celý rok nenašli jsme žádnou dohodu, čili proč, proč, k čemu to bude sloužit, aby to, bych, to prostě budeme začínat ještě jednou, budeme deset let tady hovořit o stejné záležitosti a vy nebudete nikdy souhlasit. My přece jsme měli všechny ty nitky v rukách a vy jste nebyli schopni dospět k žádné dohodě, čili opravdu nevidím, nevidím žádný smysl v tom, abychom opětovně předkládali tento návrh. To nám přece nepomůže pokročit v této záležitosti. Vy jste proti imigrantům, proti jejich vstupu do Evropské unie. Socialisté jsou proti rovnosti zacházení s těmito migranty a mm, jsou proti rovnému zacházení ve srovnání s našimi pracovníky. To prostě není. To, eh, my přece jsme byli proto, aby tato rovnost byla zavedena. Dejen de... Dejen de ulular un momento. Prosím, abyste přestali křičet, abychom konečně začali opětovně aplikovat pravidla. Komise nám musí říci, jak bude postupovat. Zda teda předloží tento návrh nebo ne opětovně. To znamená, poprosím vás, abyste umožnili paní komisařce, aby nám zastoupení komise kromě těch objektivních faktů, aby nám řekla, zda komise opětovně bude stát na svém návrhu. Máte slovo, paní komisařko. Pane předsedo, po této diskuzi, která skutečně nebyla příliš jasná, asi mi nebudete zazlívat, když nejprve s tímto výsledkem hlasování a diskuze se vrátím do Bruselu, když to předložím na stůl komisařů a poté vás budeme informovat. Komise vás bude informovat až po diskuzi a po výsledku diskuze, která proběhne na komisi. Bueno, por, por consiguiente, por consiguiente. Z toho vyplývá, že paní komisařka nám řekla zcela jasně jednu věc, že v současné době ten návrh nebude stažen. To je jasně. A pak uvidíme, jak to bude pokračovat dále. V současné době komise návrh ještě nestahla. Takže půjdeme dále ke zprávě paní Jiménez Beseril a paní Romero. Jedná se o Evropský ochranný příkaz. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu komise, pozměněném znění. Hlasujeme. Prosím, paní eh, Jiménez Besarel. Ano, já jsem se hlásila o slovo. Eh, to proto, abych ještě připomenula, jak důležité je toto hlasování, aby Rada dostala jasné poselství, aby ty země, které toto ještě nezřídily, samu následovaly. Mám, potřebujeme mít možnost eh, chránit oběti, aby mohly žít ve svobodě Nejenom, eh, týká se to nejenom žen a dětí, které se staly obětmi terorismu nebo organizovaného zločinu, obchodu s, se ženami, eh, lidmi a tak dále, které jsou prostě všichni oběťmi. Prosím. Sí, la señora Romero tiene la palabra. Sí. Paní Romero, vy jste také se hlásila o slovo, prosím. Ano, já jsem také spoluspravodajka eh, Jde o to, že liberální ministři musí vědět, že je důležité, abychom společně stanovili základní práva pro ženy a chránili je. Je to skutečně také v rukou nejenom liberálních ministrů, ale také vlád, které zatím toto nepodepsali. Jde o to, aby také všichni podpořili tuto iniciativu. Dobrá, Eh, poté, co jsme vyslechli liberální zpravodajku a přijali jsme pozměňovací návrh, tak budeme hlasovat o celé zprávě v pozměněném znění. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní hlasujeme o eh, legislativním návrhu usnesení jmenovitě. Jmenovité hlasování, prosím. Hlasování je ukončeno. Eh, jasnou většinou eh, tato zpráva byla přijata. Srdečně blahopřejeme oběma zpravodajkám. Nyní přecházíme ke zprávě paní Edith Bauerové a Anny Hedové. Jedná se obchodování s lidmi. Eh, pozměňovací návrh číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Změň, eh, zru, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut a hlasujeme o původním textu článku 4.1 a to jmenovité hlasování, prosím. Hlasujte. Hlasování je ukončeno. Přijato. Tím hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. A nyní hlasujeme o celém návrhu v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat? A o legislativní návrh usnesení, a to je jmenovité hlasování. Prosím, hlasování je zahájeno. hlasování ukončeno a e, přijat velkou většinou. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Griesbeck a to je dohoda mezi Evropskou unii a Gruzí o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Zde nejsou žádné pozměňovací návrhy. A tím se dostáváme hned k legislativnímu návrhu usnesení. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A Nyní máme zprávu eh, o územní, sociální a hospodářské soudržnosti eh, paní Lohan a je to jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. Eh, zpráva je přijata. Potom bod 20, prosím, hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijat. A potom hlasujeme o návrhu usnesení a to jmenovité. Prosím. Hlasování je ukončeno. E, přijato velkou většinou. Prosím, pane Melo. Vale, vale. Sí, sí, yo te he visto. Te he visto, te he visto. De bot, de materia de tu... A las explicaciones de voto. A nyní, nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování. Nejprve to bude zpráva pana Morése. Tela no está.